tak eh, budeme považovat pořad jednání za schválený. Dalším bodem je schválení zápisu ze schůze konané dne 14. července 2015 a pokud nejsou nějaké námitky, tak tím bude zápis schválen. Bod 3. Takže bod 3, jak víte, náš výbor musí na misi do Irska v září 2015. Máme tady konečný seznam účastníků, máme už hotový, ale sekretariát byl informován čtyřmi kolegyněmi, že se nebudou moct účastnit této mise, čili se zúčastní sedm lidí, pět členů, členek výboru, předseda a irský, irský poslanec. Tak, teď se podíváme na ty dva nejdůležitější body dnešního odpoledne, bod čtyři, kdy mezi sebou přivítáme švédskou ministrině pro otázky dětí, seniorů a rovného postavení, paní Ezu Regner. Dobrý den, paní ministrině, jsme opravdu velmi rádi, že vás tady můžeme přivítat. Paní Eza Regner je tedy švédská ministrině a bude k nám hovořit o tom, jak to vypadá s vývojem rovného postavení, postavení pohlaví ve Švédsku. Paní ministrině sama sebe definuje jako ministrině feministické vlády a ona sama se snaží podporovat ty nejhůře postavené kategorie občanů. Snaží se také hájit rovnost pohlaví v rámci švédské společnosti. Jako italka chci do toho vložit ještě v suvku. Mě to opravdu velmi zajímá to, co budete říkat, protože u nás doma nás v tomto ohledu ještě čeká spousta práce, zatímco Švédsko je skutečně asi jedna z nejpokrokovějších zemí v této věci v Evropě. Při aplikaci toho rovného postavení pohlaví. Takže já předám slovo paní ministrini, aby nás uvedla do tématu a řekla nám něco o novinkách, které zavedla, zavedla její vláda. No a pak samozřejmě předáme slovo také tady kolegům. Inviting me. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání a přejdu do švédštiny. Um. Tack för inbjudan att eh, prata. Děkuji vám za toto pozvání, děkuji, že tady dnes mohu vystoupit. Jsem velmi ráda, že mohu být mezi vámi. A máme určitě společné příležitosti a společnou odpovědnost, pokud jde o zlepšování kvality života v Evropské unii. Nejprve bych chtěla poděkovat vám i Evropskému parlamentu za prohlášení o potřebnosti celoevropské politiky rovnosti mužů a žen. Dnes zažíváme eh, zvláštní dobu, kdy před námi stojí velké úkoly. A z toho plynou otázky i tlaky na nás jakožto jednotlivce, jakožto národy, kde se musíme klást otázky, jaká je naše zodpovědnost, jaký čelit. V sousedních zemích a oblastech probíhají ozbrojené konflikty, potřebujeme demokratizaci, potřebují to eh, všechny země, čelíme významným demografickým výzvám a víme, že mnozí lidé, kteří dnes prchají do Evropy, aby si zachránili život, eh, tak eh, se upínají k tomu, že přijdou do zemí, kde se dodržují lidská práva a kde se se všemi lidmi zachází stejně a že zde také platí rovnost mužů a žen. Měli bychom být hrdí na to, že všichni patříme k Unii, v níž platí rovnost mužů a žen. Členské státy, Združení žen a i Združení mužů bojovali za tuto zásadu. Já sama e, jsem se podílela na této otázce e, na úrovni Evropské unie v době, kdy vstupovala v platnost Lisabonská smlouva a Eh, dalo to hodně práce dostat tuto otázku i do Lisabonské smlouvy. To znamená, že Evropská unie by měla mít takovouto politiku i do budoucna a měli bychom sehrávat v této věci vůdčí úlohu. Ale k tomu se ještě za chvilku dostanu. Když se na to podíváme z širšího pohledu, mohu říci, že v Švédsku a v Evropské unii jsme zaznamenali velký pokrok. Ale stále přetrvává mnoho oblastí, kde ještě musíme udělat více. Podíváte se na práci agentury pro rovnost mužů a žen, vidíte, že je toho třeba ještě učinit hodně. Já jsem členkou první švédské feministické vlády, když eh, tato vláda se ujala eh, funkce, 3. října 2014 před rokem, tak premiér tehdy popsal svou vládu jako vládu feministickou. A já jsem byla velice hrdá na to, že mohu být ministriní pro rovné postavení právě v této vládě. Myslím, že je to veliký příslibem, leží před námi mnoho příležitostí, ale samozřejmě také neseme velký díl odpovědnosti. Když sami sebe nazvete feministickou vládou, tak toho pro vás plynou povinnosti. Musíte být schopni ukázat, že můžete přijímat rozhodnutí, že jste schopni určit si priority a najít zdroje pro práci takovéto feministické vlády, tak aby jste mohli řešit nerovnost a zlepšovat rovné postavení mužů a žen. Někdy se musíte proto více soustředit na ženy a dívky, ale zase třeba eh, z druhé strany eh, chlapcům se někdy ve škole daří hůře. A je třeba tedy i v některých aspektech řešit situaci právě chlapců a mužů, ale k tomu se také ještě dostanu. Další důležitý aspekt je, že politika rovného postavení je politikou, která se dotýká každé vrstvy společnosti. Chceme, aby tato politika rovného postavení byla hnacím motorem sociálního pokroku. A pokud se podíváte na politiky a priority v souvislosti s rovným postavením, tak je potřebujeme, abychom dosáhli i dalších cílů, jako je zlepšení míry zaměstnanosti, zlepšení podnikatelských příležitostí. V mnoha oblastech mají ženy lepší kvalifikaci než muži. Děti by měly mít přístup k oběma svým rodičům, aby viděli často své matky, ale i své otce. Ve Švédsku v průměru procent všech důchodů žen tvoří je na úrovni pouze 60% výše důchodů mužů. A my bychom tedy chtěli tuto situaci také zlepšit. Chceme, aby rovné postavení platilo pro celou společnost a to přispěje i k dosažení dalších eh, společenských cílů. Pokud se podíváte na otázku rovného postavení z tohoto pohledu, eh, tak eh, je jasné, že je třeba, aby to bylo součástí všech politik. Domníváme se, že cíl vytvořit rovnější společnost nám přispěje a pomůže s řešením mnoha výzev. Také bychom chtěli lépe zapojit muže. Muže by se na této práci měli více podílet. Také jsme diskutovali o tom, jakou odpovědnost by měli mít muži. Nejde o to, že by měli mít větší odpovědnost, ale také je třeba, aby svůj díl odpovědnosti nesly. Ve většině zemí ženy odpovídají za eh, úkoly v domácnosti a myslíme si, že je třeba, aby i muži převzali svůj díl. Bylo by to určitě prospěšné eh, pro ženy a dívky, ale prospělo by to i mužům a chlapcům a to je velice důležité. A z těchto důvodů švédský premiér byl jedním z prvních, který eh, podpořil eh, kampaň OSN. Jedná se o kampaň, která propaguje solidaritu mužů s ženami, které bojují za ženskou otázku. Podělejí se i na tom další členové švédského kabinetu. Rovné postavení je také důležitou součástí zahraniční politiky Švédska a jeho působení v EU. Určili jsme pět oblastí, kde podle našeho názoru eh, bychom měli učinit více. Potřebujeme více žen na trhu práce, potřebujeme větší míru aktivní zaměstnanosti, potřebujeme snížit rozdíl ve mzdách mužů a žen, potřebujeme eh, zohledňovat genderovou politiku při přijímání rozhodování eh, potřebujeme bojovat proti násilí na, ženám, na ženách a také chceme eh, tuto otázku zohledňovat v vnitřních i vnějších eh, politikách, které by měly zahrnovat i aspekt rovnosti pohlaví. Domníváme se, že naše práce, jakožto feministické vlády, znamená, že musíme se zaměřit na otázky, které dosud byly trochu přehlíženy. Ve Švédsku jsme zaznamenali velký pokrok. Podíváte-li se na statistiky eh, Ústavu pro rovnost pohlaví, tak je vidět, že došlo ke zlepšení, nicméně i ve Švédsku přetrvávají rozdíly ve mzdách. Možná ten eh, rozdíl není tak výrazný jako v jiných zemích, ale stále existuje a my bychom tedy tyto rozdíly ve mzdách chtěli odstranit. Ve Švédsku Eh, mzdovou hladinu stanovují sociální partneři, nikoli vláda, ale my bychom na ně chtěli zatlačit tak, aby došlo ke zmírnění tohoto, těchto mzdových rozdílů. Co se týče eh, násilí na ženách, snažíme se podporovat zranitelné skupiny žen a dívek. Samozřejmě také muži mohou být obětí takového to násilí z důvodu pohlaví a také se snažíme eh, otevírat různá ehm, útočiště pro takto postižené ženy. Jdeme také cestou zlepšování právních předpisů a ehm, snažíme se bojovat proti sexuálnímu násilí. Samozřejmě ten problém násilí nemůžeme řešit eh, sám o sobě. Už na tom pracujeme 15 až 20 let, nicméně ehm, ta míra násilí zůstává přibližně stejná. A teď tedy musíme učinit více. Potřebujeme více zdrojů, tak abychom zajistili i prevenci násilí. Je třeba, aby k tomu násilí nedocházelo vůbec. A to je jedna z věcí, kterou my, jakožto feministická vláda, se snažíme řešit. Do příštích voleb se nám samozřejmě nepodaří všechny tyto problémy vyřešit, to je jasné. Ale chtěli bychom skutečně eh, soustředit mnoho zdrojů na boj eh, s takovýmto násilím. Pokud jde o evropské souvislosti. Myslíme si, že eh, tyto věci jsou problematické ve většině členských států a proto se domníváme, že strategie rovnosti pohlaví na evropské úrovni je důležitá, máme-li podpořit rozvoj v členských státech. Nicméně EU e, také musí být určitým vzorem, abychom dosáhli zlepšení situace celosvětově. Musíme tedy vytvářet dlouhodobé strategie i na úrovni EU. Pokud jde o Evropu, víme, že se můžeme opírat o spolehlivé statistiky, které připravuje Ústav pro rovnost pohlaví. A když se na ty statistiky podíváme, tak vidíme, že v Evropě existují strukturální problémy. Ženy mají nižší platy, často mají nižší e, úroveň kvalifikace, e, často není dostatek zařízení pro péči o děti nebo no, starší občany a to je potom problematické pro ženy, které hledají různé alternativy. A velice často ženy nejsou ekonomicky e, nezávislé, protože se předpokládá, že se budou starat o děti nebo o starší lidi, místo toho, aby chodili do práce. Velkým problémem je nadále násilí na ženách a čísla v mnoha zemích se příliš nezlepšují. Podíl žen v parlamentech je také velice nízký. A je řada oblastí, kde je možné zaznamenat určitý pokrok. Ženy se, jsou aktivnější na trhu práce, je více žen, které absolvují vysokoškolské vzdělání, také se učinil určitý pokrok v oblasti boje proti násilí na ženám. Evropská unie je globálním aktérem a e, dochází e, k tomu, že e, je vlastně strukturální problém se situací žen a mužů. Ženy někdy bývají zneužívány, žijí ve větší chudobě a často jejich postavení je horší než postavení mužů. A proto je třeba zajišťovat rovnost pohlaví i chceme-li zlepšovat udržitelný rozvoj, bezpečnost. Práva žen a dívek musí být v samém jádru evropských politik A je to třeba zohledňovat i při diskusích o nových cílech na úrovni ESN. Když jsem působila eh, v OSN, pro, zabývala jsem se otázkou žen v Latinské Americe, ještě než jsem se zhostila této ministerské funkce a tehdy jsem zjistila, že samozřejmě tato práce eh, na rovnosti pohlaví může být skutečně velice eh, smysluplná a byla jsem velice potěšená tím, když jsem viděla, co EU je schopná udělat v této oblasti. EU eh, a její působení hodně pomáhá tamním ženám i dívkám a pomáhá jim vést jejich bitvu ve zlepšování rovnosti pohlaví. I Švédsko učinilo mnohé v této oblasti zahraniční politiky. Snažíme se o to, aby se na této otázce pracovalo na vysoké úrovni tak, abychom byli schopni řádně provádět eh, rezoluci OSN 1325 a následnou rezoluci 1820. A eh, také eh, by měl vzniknout speciální poradce pro rovnost pohlaví. Pokroku už se dosáhlo, ale chceme ještě tuto práci dále zlepšovat. Pro mě osobně existují důvody, proč tady v této věci bychom se neměli snažit o zlepšení situace v Evropské unii, o lepší úroveň rovnosti pohlaví, jestliže Evropská unie se zasazuje za práva a jejich dodržování, pak je tedy třeba, abychom v této věci dělali víc. Nikdo jiný to za nás neudělá. Jak funguje konkrétně naše vláda? Jak tedy slova proměňujeme na činy? Za prvé si myslíme, že je velmi důležité hovořit o politikách rovnosti pohlaví. Ženy a dívky už na tuto problematiku upozorňují několik století. Několik století hovoří o tom, jak důležité je řádně bránit práva dětí a žen. Kdybychom tuto rovnost neprosazovali, ženy by dnes neměly hlasovací právo, například. Krom toho je však třeba postupovat strategicky, stanovovat si určité cíle a také je plnit. Ve Švédsku máme dlouhou tradici práce na takzvané kvalitativní rovnosti, což je termín, který se poprvé objevil na konferenci OSN v Pekingu v roce 1985, kdy bylo přijato usnesení s tímto názvem. Švédsko se tohoto principu drží, protože je to velmi dobrý princip a my jsme se ho snažili i dále rozpracovat a založit určité orgány, které by byly konkrétně zodpovědné za prosazování politik rovnosti pohlaví a princip, in, principu integrace. Tyto cíle se musíme snažit prosazovat i s pomocí nástrojů, které již existují, které již máme k dispozici. A je vždy třeba také konkrétně vybrat, eh, kdo je zodpovědný za používání těchto nástrojů na šíření této politiky. My například jsme jako to feministická vláda vyčlenili na tuto oblast práce i finanční prostředky. Což se ukáže být velmi důležitým, zvláště v příštích týdnech, až tedy tento nový rozpočet představíme. A to na celonárodní úrovni. V podstatě to znamená, že tento rozpočet musí se stávat, nebo tedy musí být eh, výsledkem detailní analýzy toho, jak jsou využívány zdroje ke zlepšení politiky rovnosti pohlaví a je třeba také zajistit, že veškeré vynaložené prostředky skutečně přispějí k větší rovnosti pohlaví. Já se těším na debatu, která se rozpoutá kolem tohoto nového návrhu rozpočtu. Uvidíme, jak to dopadne, prodiskutujeme strukturu tohoto rozpočtu a umožní nám to také poukázat na to, čeho se již podařilo dosáhnout v této oblasti. Rozpočtové prostředky uvolněné v oblasti integrace mají konkrétní dopad. Konkrétně zlepšují život mladých lidí, ať už chlapců nebo dívek, a také žen. My jsme si konkrétně nastavili celou řadu cílů v různých oblastech které souvisí s těmi prioritami, které jsem tady už zmínila. To znamená, že náš příspěvek ke zlepšení je tedy velice konkrétně orientovaný. Máme jasnou představu o tom, čeho chceme dosáhnout. Například nedávno byla zveřejněna studie o rovnosti pohlaví ve Švédsku, kterou vypracoval náš eh, národní auditorský orgán. Ukázalo se, že na tuto problematiku už bylo věnováno, byl věnován velký objem prostředků i úsilí, ale chybí stejná míra úsilí ve chvíli, kdy jde o monitorování již dokončených projektů. To bychom chtěli zlepšit, tak abychom dosáhli skutečného pokroku. A Já ser att den tid vi lever i... Pro mě osobně v čase, které zažíváme nyní, nejde jenom o zodpovědnost a řešení velkých problémů a výzev, které máme před sebou. Jde také o možnost spolupracovat konstruktivním způsobem na dosažení rovnosti pohlaví. Jak už jsem řekla, Dobře promyšlená politika rovnosti pohlaví nám pomůže vyřešit velké sociální problémy a zlepšit práva žen a dětí. Mám-li být upřímná, myslím si, že ta nová generace, ta dnešní generace, už jen těžko chápe, o co vlastně jde v rámci tohoto evropského projektu. A součástí tohoto problému je i skutečnost, že lidé ne vždycky plní své závazky. A to platí i o Evropské unii. Ta ne vždycky naplňuje závazky, které uvádí Lisabonská smlouva. Hodnoty a normy eh, společenského života jsou velmi důležité pro mladé lidi a my musíme ukázat, že je bereme vážně. Také si myslím, že je důležité, aby se Evropská unie vyslovila na obranu rovnosti pohlaví tam, kde jde o sexuální a reprodukční práva. Pokud se k tomu Evropská unie nějak nevyjádří, kdo to za ní udělá? Nové rozvojové cíle OSN zvláště v oblasti rovnosti pohlaví, Tady tyto cíle budou zanedlouho schváleny v New Yorku, týkají nás všech a umožňují využít toho, co už vybojovaly generace před námi a my teď tedy se můžeme stát vůči silou v tomto hnutí nejenom v Evropské unii, ale také po celém světě a to je to, co od nás lidé čekají. Já jsem například o víkendu vedla velice zajímavou konverzaci s paní Renátou Fetulič, což je romská aktivistka, která pracuje ve Stockholmu. My jsme eh, se bavili o politice rovnosti pohlaví, o tom, jak se k tomu staví Evropská unie. A jak víte, Romové jsou menšinou v Evropské unii, eh, menšinou, která je postižena velkou mírou nezaměstnanosti, eh, jsou pojímáni jako nízko, málo kvalifikovaná pracovní síla mají nedostatečný, nedostatečnou životní úroveň, ať už jde o zdraví nebo kvalitu bydlení. A já jsem se jí tedy ptala, co bych tedy její jménem měla říci v Evropském parlamentu. A ona mi řekla, ve chvíli, kdy vidíte mladou Romku, ženu nebo dívku, zkuste se na ní podívat tak, že jde o budoucí vědkyni nebo inženýrku podnikatelku, manažerku. To je cíl, do kterého se vyplatí investovat. Potřebujeme zainteresovat všechny ženy a dívky, které v Evropské unii jsou a ty také na to mají právo. Děkuji mnohokrát, paní ministrině. Jmenuji, děkuji vám osobně, ale samozřejmě také jménem celého našeho výboru Evropského parlamentu. Takže děkuji paní ministrině Regnerová za tato silná slova vyslovená ženou, která pracuje a zároveň hájí naše ideály. Stejně jako my, ať už je naše politická příslušnost jakákoliv. Vy víte, že my bojujeme za všechny ty otázky, o kterých jste se zmínila. Je to, a chceme, aby skutečně to bylo prioritou na programech nebo v programech těch, kteří se politikou zabývají. A i tak, aby i v evropském rozpočtu a našeho parlamentu se objevil nebo projevila ta otázka rovnosti žen. My víme, kolik žen bývá obětí násilí, také organizujeme setkání v rámci našeho parlamentu, a opravdu jsme si vás vyslechli s velkým potěšením a vězte, že tady budete mít vždycky spojence. Počítejte s námi, my zveme každý rok ministry různých vlád a jsme opravdu rádi, že tu máme paní ministrini, ženu, která nám dala více naděje je důležité, aby samozřejmě i v rozpočtu Švédsko odrazil ten aspekt rovnosti mužů a žen. Jste říkala, že se snažíte vyplnit eh, tu meseru, ten rozdíl mezi muži a ženami, co se týče práce, aby se právě srovnaly třeba mzdy. To je problém, který zná celá Evropa. A nyní bych poprosila kolegy, kteří se přihlásili a chtěli se vás zeptat na něco tak eh, já mám na vás eh, otázku. Já jsem něco přečetla. Pan Jonansen, pokud se nepletu, minister spravedlnosti, navrhl zákon, který by zaváděl povinný, povinně vlastně 42% žen na správních radách podniků. Je to pravda? A kdy tento zákon vstoupí v účinnost? To by byla moje otázka. Ani paní Timberg. Tak för ordet och eh, tack så mycket för din information, Åsa. Děkuji velice za tyto informace. Není to každý den, kdy nás navštíví švédská ministrině, takže já mám opravdu potěšení vás tady přivítat. Já se chci vrátit k problematice ženské obřízky. Jde o velice nebezpečnou intervenci, která z lékařského hlediska není nutná a přitom může mít dlouhodobé škodlivé účinky na eh, dívky a ženy, které touto procedurou procházejí. Podle odhadů nevládních organizací je to až 12 milionů dívek a žen ročně. Ženská obřížka představuje porušení základních lidských práv žen a je to útok na, je to přímý útok na jejich sexualitu a nepatří to do dnešního světa, rozhodně ne do Evropy. Takže moje konkrétní otázka k této věci. Víte, kolik dívek ve Švédsku je ohroženo tím, že by mohlo být vystaveno ženské obřízce? A jak to, že i když švédská společnost nebo lidé ve Švédsko se už od 90. let snaží změnit mentalitu a postoj k této záležitosti. Chybí jakákoliv konkrétní kampaň zaměřená na proti ženské obřížce. A jak je to s trestním stíháním těchto praktik? Byl například už někdo trestně stíhán nebo odsouzen za provádění ženské obřížky? Obřízky také víme, že celá řada dívek je Eh, odesílána do své mm, původní vlasti na prázdniny a tam jsou podrobeny ženské obřízce. Jak chcete vyšit eh, tento přístup? A konečně Švédsko patří k jedné z těch zemí s největším počtem znásilnění na světě. A to tedy i mnohočetného znásilnění a, a brutálních případů. Mě by zajímalo, co s tím a, hodláte dělat, vzhledem k tomu, že tedy počet hlášených případů stále roste. Děkuji mnohokrát a slovo má paní kolegyně z Maďarska. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně před chvílí hovořila o praxi, tedy té ženské obřízky a říkala, že to má kulturní původ. Paní ministrině, vy jste hovořili, hovořila o jiné kultuře, hovořila jste o romské kultuře a říkala jste, že byste ráda, aby když lidi vidí Romku, v ní viděli budoucí inženýrku a tak podobně. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jak dokážete zvládat ty kulturní rozdíly a co si myslíte o diskriminaci, která právě je založena na těchto kulturních rozdílech. Můžeme hovořit o různých menšinách, romské menšině, ale samozřejmě i dalších menšinách. Je mou prací také mluvit o menšinách a pomáhat menšinám. A jestli chceme, nebo chcete, aby ty mladé Romky na bylo nahlíženo jako na budoucí podnikatelky, inženýrky. Nemyslíte si tedy, že třeba ty překážky leží v samotné rodině té dívky, eh, že to vychází z té menšiny, z její kultury, že možná i ty rodiny by měly pomáhat těm dívkám, protože mám pocit, že v mnoha případech tyto dívky třeba musí zůstávat doma místo, aby chodili do školy a doma pomáhají s výchovou šesti sourozenců a tak podobně a prostě třeba nejsou schopny chodit do školy a studovat. A takže si myslím, že hodně problémů přichází z jejich vlastních rodin, z jejich vlastní eh, kultury. Takže chceme-li, aby se tyto mladé ženy staly podnikatelkami a podobně, tak asi bychom měli také sledovat, jaké překážky přináší jejich vlastní rodiny. Vy jste velmi eh, hovořila pozitivně o eh, migraci, když se podíváme na eh, obrazové zpravodajství, když se podíváme na zprávy večerní, tak vidíme, že mezi těmi mm, menšinami je mnoho kultur, kde se se ženami špatně zachází. Já mluvím stejně dlouho jako moje kolegyně předřečnice, tak to jenom chci dokončit. Možná to nejsou úplně jednoduché otázky, ale já bych to ráda dokončila. Jestli chcete, můžete spustit nějaký časovač, časovač, ale musíte mi říct dopředu, jak dlouho smím mluvit, ale vy jste mi neřekla, kolik minut smím mluvit, tak dokončím svůj vstup. Paní ministrině, řekněte mi, co si myslíte o zacházení se ženami mezi muslimskými migranty. Například eh, jsou to muži, kteří nenechají své ženy a děti nastoupit do vlaku, aby pokračovali dál směrem do Evropy mně se zdá, že všichni docela panikaří, protože se ptám právě na tohle. Čili co vy děláte třeba proto, abyste zabránila tomu, že, jejich, že migranti špatně zacházejí se svými ženami a dětmi. Milá kolegyně, prosím, uklidněte se. Dovolte, abych eh, ukončila, říká maďarská poslankyně. Já jsem členka tohoto parlamentu stejně jako vy, paní předsedající, ale kolegyně, musíte dodržovat eh, předsedkyni, předsednictví. Já jsem sice místo předsedkyně, ale tak to musíte respektovat. Já to chci zkrátit proto, že nemáme příliš eh, mnoho času. Já se tady nechci hrát na diktátorku a nechci přerušovat nikoho. Jste jistě větší expertka než já, ale víte, že každý má nějaký čas na slovo. A já jsem nemyslela, že budete mluvit tak dlouho a neřekla jsem tedy žádné, žádný limit. Tak prostě já, když někdo bude mluvit dlouho, po pár minut déle, tak zvednuto no kladívko řečnické. My tu máme paní ministrině, aby odpovídala, pokud eh, neumožníte paní ministrině odpovědět, tak promiňte, no, normálně to v našem výboru takhle přece nevypadá. A nyní má slovo paní Bjork, prosím. Eh, first of all, I want to apologize. Za prvé se chci omluvit paní ministrině obvykle. Je to klidné zasedání a nikdo netluče pěstí do stolu, ale eh, nechci, abyste získala dojem, že necháme rasisty, aby vedli schůzi. Většinou se totiž neúčastní našich zasedání a ženská práva je eh, ani nezajímají. Takže já přejdu do švédštiny. Děkuji paní ministrině za to, že jste se dostavila. Vím, že se zasazujete o ženská práva, o feminismus, o rovnost pohlaví a o sexuální a reprodukční práva. A i když eh, nejste členkou mé strany, přesto je tedy příjemné mít eh, vás na pozici ministrině pro rovnost pohlaví a mít vůbec tedy feministickou vládu. Mám několik otázek. Nejprve se musím omluvit, protože se na vás obracím, jako kdybyste eh, mohla předsedat v této záležitosti. Vy však pouze zasedáte eh, v vládě. Nicméně asi by bylo užitečné diskutovat o následujícím. Komise má svůj program rovnosti pohlaví, eh, Rada Evropy také, ale to samo o sobě nestačí. Už jen tedy ta formulace usnesení k této věci by mohla být daleko důraznější. A koalice, která se zasazuje o ženská práva, by tím byla posílena. Za druhé, co pro vás můžeme udělat? Jak vám můžeme pomoci při, při prosazování těchto záležitostí na půdě rady? Například pokud jde o legislativu o rodičovské dovolené, Nepodařilo se dosáhnout pokroku, věc, celá věc se vrátila komisi k předpracování. Mě by zajímalo, co pro to můžeme udělat my z vašeho pohledu. A konečně tedy pokud jde o obchod se ženami, a prostituci, tady je velmi důležitá prevence, na to jsem chtěla upozornit. Alla collega Onebol, ma non eh, mettetemi sotto kolega Onebol, kolegyně Onebol má není slovo, prosím. A prosím, nemluvte příliš dlouho, jinak berete čas ostatním. Děkuji. Děkuji paní ministrině za to, že se dostavila a já budu velmi stručná, protože tady navážu na to, o čem hovořila kolegyně. Eh, tedy snižování poptávky po prostituci jak víte, parlament schválil eh, postup, který v podstatě eh, podporuje takzvaný švédský model, ale teď je třeba postupovat ve věci eh, dál a to se ukázalo být velmi obtížné v rámci Evropské unie jako celku, protože jednotlivé země přistupují k prostituci různě, včetně toho, že v některých je legalizována. A mě by zajímalo, jak vy byste si představoval řešení na tady evropské úrovni, teď bez ohledu na to, jak vypadá legislativa jednotlivých zemí v této věci. Navíc tedy eh, prostituce, to je přeshraniční fenomén, souvisí s tím obchod s ženami. A mě by zajímalo, co si myslíte vy, co lze udělat této věci v rámci Evropské unie a jak by Švédsko konkrétně mohlo pomoci při prosazování švédského modelu. Děkuji a nyní dávám slovo paní kolegyně Ostery s tím, že připomenu, že paní ministrině musí odejít v 16 hodin. Takže doufám, že zůstane pár minutek navíc, aby odpověděla na vaše dotazy. Paní Kristal? Já nebudu klást žádné otázky. Jenom jsem se chtěla přihlásit, abych eh, upozornila na chování eh, extrémních pravičáků mezi námi, kteří tedy ani nejsou schopni se držet daného tématu. A to je vše. A nyní vám vracím slovo. Kolega, do la parola adesso. Dobře, a nyní dám slovo paní Rodriguez. palavras, Děkuji vám. Já mám dva konkrétní dotazy. Za prvé, jak se bojuje proti stereotypům, které eh, často přetrvávají přímo ve vládách. Například v Portugalsku včera zaznělo, že eh, vláda eh, vlastně vládne jako žena, organizuje dětem život, platí ty za domácnost a podobně. A za druhé, jak Švédsko hodlá zapracovat tu otázku dívek, které přicházejí s těmi migračními toky. Děkuji vám a nyní paní ministrině Regner eh, odpoví na dotazy. Děkuji mnohokrát. Děkuji za zájem. Teď budu hovořit anglicky. Já mám ve čtyři další schůzku, takže se omlouvám, že budu stručná. ale velice ráda s vámi zůstanu ve styku a budu s vámi o tom diskutovat nadále. Například otázka různých právních předpisů a našich právních předpisů v otázce prostituce, to je věc, kterou určitě můžeme prodiskutovat více do detailu, tím spíše, že to je věc, která se neustále mění, takže velice ráda to s vámi proberu, pokud vás to více zajímá. Pokud jde o kolegu eh, ministra spravedlnosti, který je také ministrem pro otázky migrace, takže dnes je tady v Bruselu na zasedání Rady ministrů, tak eh, v, ve vládním programu je uvedeno, že firmy pokud firmy kotované na burze nemají ve správní radě 40 žen v roce 2016, tak v té věci přejmeme nějaký právní předpis. Letos to se zdá, že ve firmách ten podíl činí 30 přibližně a doufáme, že firmy sami e, příští rok už se dostanou na ten 40% podíl. A pokud tomu tak nebude, tak bychom navrhli zákon v této věci. Je samozřejmě třeba se využívaly schopnosti eh, celé populace. V naší zemi se mnoho rozhoduje právě na úrovni velkých firm a ta jejich rozhodnutí ovlivňují potom společnost tak proto se o tomto ehm, podílu diskutuje už dlouho, asi 15 let. Nicméně ve Švédsku nemáme eh, tradici kvót v žádné oblasti ani v politice. Bylo by to tedy poprvé, kdybychom takové kvóty zavedli a já doufám, že těch 40% dosáhnou eh, firmy samotné, ale pokud by tomu tak nebylo, tak přijmeme zákon. Pokud jde o ženskou obřízku, já jsem se touto otázkou zabývala už eh, řadu let. Je to také součástí eh, pekingské platformy a káhirské platformy. Ve Švédsku máme zákon v této oblasti a je to samozřejmě věc, na které musíte pracovat nepřetržitě. Musíte o tom neustále diskutovat a je-li to třeba pak přejmout i přísnější zákony. Pokud jde o znásilnění, jak už jsem říkala dříve, nezaznamenáváme nějaký výrazný pokles u násilí na ženách, nicméně eh, Nezaznamenali jsme ani nárůst nějakých skupinových znásilnění, která by prováděly nějaké gengy nebo organizované skupiny, to se v statistikách neodráží. Samozřejmě znásilnění je velice krutým zločinem na ženě a musíme eh, proti tomu bojovat. A proto také revidujeme zákony o e, trestných činech souvisejících se e, nějak sex, sexualitou. Pokud jde o integraci, to je pochopitelně důležitá věc, integrace uprchlíků, kteří přicházejí do Švédska. Je to pro švédskou a švédskou společnost klíčová věc jsme hrdí na to, že můžeme přijímat a vítat imigranty, kteří eh, prchají před válkou a eh, složitými životními okolnostmi ze zemí, které jsou poblíž EU, ze zemí jako je Syrie a další země. A myslíme si, že to je naší povinností a jsme hrdí na to, že tyto lidi můžeme eh, podpořit, když to potřebují. To pochopitelně znamená, že také musíme být připraveni na to, že budeme eh, přijímat eh, muže, ženy i děti. Eh, stále roste podíl opuštěných dětí a to je také jedna z výzev souvisejících s migrací. Musíme se tedy připravit na to, že těmto lidem poskytneme ubytování, že nějak budeme integrovat na trh práce a podobně. Pokud jde o ženy, je jasné, že jejich podíl na trhu práce je nižší než u mužů, u srovnatelných skupin, ale také vidíme, že eh, u žen více než mužů eh, stoupá míra zaměstnanosti a musíme se tedy tím zabývat a zkoumat, jaké metody eh, přinášejí nejlepší výsledky. Ženy mají často pocit, že eh, Švédsko je pro ně pohostinná země, eh, ale vlastně i pro muže, protože tam mohou očekávat eh, společnost založenou na rovném postavení žen a mužů a stále více lidí se domnívá, že to jsou hodnoty, k nímž se mohou přihlásit. Nejsem jenom ministriní rovného postavení, ale také ministriní pro otázky dětí a seniorů a musíme tedy také řešit otázky s, související se změnou demografického vývoje. Dnes je z jednou z nejdůležitějších otázků je právě péče o staré lidi. Zhruba 5 eh, pracovní síly ve Švédsku pracuje v rámci péče o staré lidi, ať už je to ve veřejném nebo soukromém sektoru. A Především v tomto odvětví působí ženy. Byla bych ráda, kdyby i více mužů se ucházelo o takováto pracovní místa v budoucnosti, protože víme, že budeme dále potřebovat péči o staré lidi. Nicméně, kdybychom neměli um, tolik těch nových Švédů, kteří přicházejí do Švédska, tedy běžence, uprchlíky, kdybychom jich tolik neměli, tak nevím, jak bychom do budoucna uspěli, pokud jde o financování a zdanění, protože náš celý systém stojí na těch pracovnicích, tak aby co nejvíce lidí e, pracovalo bez ohledu na jejich pohlaví, na to, jestli jsou svobodní v daní ženatí. Vlastně děláme to i pomocí Eh, daní, kdy z daní financujeme třeba péči o, dětě a, péči o děti a o staré lidi. Ale pokud nebudeme dostatek, mít dostatek lidí v aktivním věku, tak nebudeme schopni financovat eh, péči o děti, péči o staré lidi, sociální zabezpečení. Takže my máme štěstí, že nám počet obyvatel roste a musíme samozřejmě tvrdě pracovat na úspěšné integraci. A pokud jde o rovnost pohlaví, Nevím o žádné zemi, kde by eh, politika a politici eh, eh, vlastně uspěli bez této otázky, protože v mé zemi třeba moje babička ještě nemohla hlasovat ve volbách, ale postupně se to měnilo, bylo to dáno politickou vůlí, politickými myšlenkami a silou ženského hnutí. Jenom díky tomu se podařilo situaci změnit. A myslím, že právě takto e, můžeme dosáhnout rovnosti mužů a žen. Um, when it comes to, um... Pokud jde o Evropskou radu, jsem si jistá, že by asi dnes všichni mohli činit více v oblasti rovného postavení a um, slečno Běrak, já ráda o tom s vámi budu dále diskutovat. Myslím si, že je zcela nezbytné, aby Unie eh, posílila své snahy v této oblasti a všechny strany by na tom měly spolupracovat, takže velice ráda o tom budu s vámi dále diskutovat bilaterálně nebo v nějakém jiném uspořádání. A pokud jde o směrnici o mateřské dovolené, asi víte, že švédský postoj byl takový, že je třeba zahrnout oba rodiče, matky i otce od samého počátku a proto jsme chtěli, aby to byla směrnice o rodičovské dovolené a velice rádi o tom budeme také dále diskusovat, až se to znovu vrátí na stůl. Ve Švédsku máme rodičovskou dovolenou, která je prodloužená a také jsme nedávno přijali rozhodnutí, že by oba rodiče povinně museli jít na rodičovskou dovolenou to znamená, dva z 12 měsíců musí být využity oběma rodiče. Jak matka, tak otec musí alespoň dva měsíce z 12 být na rodičovské dovolené. teď to chceme rozšířit na tři měsíce. To znamená, všichni rodiče si mohou vybrat, jestli tedy využijí ty tři měsíce, anebo jestli tedy přijdou vlastně o tu rodičovskou dovolenou a vím, že když se to zavedlo poprvé, tak to skutečně velice ovlivnilo eh, fungování trhu práce a i fungování eh, práce, protože eh, vlastně otcové se mohou starat více o děti a zároveň tím zase mohou mm, vlastně pracovat i jiní lidé, ale stále ještě ženy eh, mají tedy ty eh, různé důchody na úrovni 60% mužů a ty jejich volby eh, jsou takové, že se musí velice brzo nějak v životě rozhodnout a to pak ovlivní celou budoucí dráhu, takže um, Například, když se rozhodnou pro to mít dítě, tak potom eh, má velký vliv to, jaký bude podíl placené práce a neplacené práce během dalšího života. Tak myslím, že tím jsem vyčerpala všechny otázky. Eh, děkuji za přijetí a budu se těšit na spolupráci s těmi, kteří mají zájem o větší angažovanost v oblasti rovného postavení mužů a žen v EU. Děkuji. Grazie Ministro, noi la invitiamo a tornare in questa commissione, davvero. Tak vás zveme, abyste zase přijela za námi do našeho výboru, kdykoliv budete chtít. Allora, riprendiamo la no... Dobrá, tak pustíme se zase do práce a přejdeme k bodu 5, kdy vám představíme dvě studie. Jedna, jednu udělalo uh, institut AIG, e což je tedy institut pro rovnost pohlaví a potom tematická sekce C parlamentu. Ty dvě studie jsou naprosto zásadní pro zprávu, která z toho vznikne. Vznikne z našeho výboru FEM k 15. E, říjnu. A jmenuje se to vlastně vnější faktory, jež jsou překážkou na překážku podnikání žen v Evropě. A dnes tedy se vlastně seznámíme s těmi empirickými základy, které budou základem pro tu další zprávu je to zpráva velmi důležitá, protože poprvé v podstatě mluví o problémech, se kterými se ženy setkávají, chtějí-li vstoupit do světa podnikatelů. Já hned předám slovo paní Katie McCracken, která je z Opsit Research London, tedy expert, a představí nám, jak to vypadají, v podstatě, jak to vypadá s tou studií, která byla provedena na naší žádost, na naší žádost, žádost, promiňte, a v podstatě jak je to s podnikatelským duchem žen, jak je to s překážkami, které musí překonávat a podobně. Paní Kathy McCracken řídí to výzkumné centrum Opsit Research, je výzkumnice, také pracovala pro britskou vládu, pro, nezávis, pro neziskovky a pro, pro Evropský parlament. Tak máte slovo, prosím. Uh, the micro. Yeah, yes, would be good. Thank you very much. Okay, thank you for the introduction. Děkuji za úvodní slovo a také za to, že se mě sem pozvali. Ano, my jsme se zabývali podílem žen podnikatelek v Evropě a dívali jsme se také na povahu jejich podnikání a na rozdíly, které jsou mezi podílem žen a mužů podnikatelů. A také jsme zkoumali rozdíly v povaze a typu podnikání, to znamená, k čemu ženy více třeba inklinují oproti mužům. Na úvod tady vidíte obrázek, kde jsou údaje týkající se celková čísla ohledně podílu e, osob samostatně výdělečně činných. Není to samozřejmě ideální srovnávací ukazatel, ale máte díky tomu hrubou představu. To je tedy celková míra podílu osob samostatně výdělečných činí mužů i žen. Průměr pro EU od 24 zemích je zhruba kolem 14 pokud se podíváte na rozdíly eh, v jednotlivých eh, zemích mezi muži a ženami pro těch 24 zemí, tak tady zaznamenáte velké rozdíly v různých zemích EU. Podíl mužů, podnikatelů nebo OSVČ je vyšší než stejný podíl u žen. I když vidíte, že tady opravdu jsou velké rozdíly v tom rozdílu mužů a žen podnikatelů eh, podle konkrétní země. Takže jen abych eh, to, to schrnula, vidíte, že zhruba 14 osob v EU je eh, OSVČ. V jižní a východní Evropě je větší podíl osob samostatně vydělečně činných, ale mm, zahrnuje to i třeba oblasti zemědělství a neformálního zaměstnání v severských zemích je nižší podíl, podíl osob samostatně vydělečně činných. Pokud to, ta čísla proskoumáte více a podíváte se na rozdíly v pohlaví eh, u podnikatelů, tak zhruba eh, jenom 30 eh, z toho 40 milionů osob samostatně vydělečně činných v EU v roce 2012 tvořily ženy podíl žen je nižší v každé zemi EU, i když výše těch rozdílů je odlišná. Eh, největší rozdíly v zaměstnanosti nebo respektive v podílu eh, žen a mužů podnikatelů jsme zaznamenali eh, v Irsku, Švédsku a Dánsku, ale třeba i také v Itálii. Na Slovensku nejnižší rozdíly jsou v Lucembursku, v Portugalsku, Eh, takže opravdu tady existují veliké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Víme, že eh, jsou tady různé definice toho, co je podnikatel. Pokud se tady podíváte na to, kdo vlastní podniky v mm, zemích OECD, tak ženy řídí zhruba třetinu podniků v zemích OECD. Podíváme-li se na sociální podnikání, to jsou podniky eh, tedy neziskové, jejichž cílem je dosáhnout nějaké sociální prospěšnosti, tak takovéto typy organizací eh, zaznamenávají vyrovnanější podíl mužů a žen. Ty rozdíly tam jsou nižší, ale zase se to stále ještě hodně liší mezi jednotlivými zeměmi. A eh, zajímavé je, že ženy s vysokým vzděláním Eh, zakládají sociální podniky ve stejném podílu jako muži, kdežto ti vysoce eh, vzdělaní muži spíše zakládají klasické podniky, takže u těch vysoce vzdělaných je veliký eh, rozdíl v tomto přístupu, což je pochopitelně ztrátou pro hospodářství, kde vysoce vzdělané ženy neza, nezakládají ty klasické podniky stejným tempem jako muži. Další eh, důvod, proč sociální podniky jsou důležité, eh, je to, že často vlastně nabízejí různé služby pro společnost, ale také ženy, které začnou s tím sociálním podnikáním, eh, pravděpodobně ji následně zahájí klasické podnikání. Žena se vlastně tak nějak otrká v tomto sociálním podnikání předtím, než začne klasickým podnikáním. Tady vidíte hlavní znaky, které se týkají podniků žen a žen podnikatelek. Vidíte, že ženy spíše mají menší podniky než muži. Je to, jsou to podniky s nižším obratem a s menším očekáváním růstu. Odvětví, v nichž ženy podnikatelky působí, se, jsou často považovány bankami a dalšími půjčovateli jako odvětví méně zisková s menším potenciálem růstu. Řada takovýchto podniků jsou vlastně podniky, které ženy ehm, vlastně řídí z domova, je to vlastně často jenom ta sama žena, nemá žádné zaměstnance a často působí v odvětvích, která jsou přeplněná, kde je velká konkurence a kde služby mají nižší přidanou hodnotu. Za chvilku budu hovořit o případové studii, ale zhruba 5 až 15 Eh, podniků v oblasti eh, high-tech patří ženám, což je také důležité zjištění. A vidíte také na tomto obrázku, že to jsou znaky, které také sami ženy říkají, když hovoří o svém podnikání. Oni sami od sebe neočekávají, že jejich podnikání vytvoří nějaký veliký obrat, že prostě stvoří nějaký důležitý velký podnik. Ženy také obecně mají nižší ambice než muži, nechtějí expandovat tolik jako třeba muži. To vychází eh, z anket a projevilo se to i v případové studii, o které budu za chvilku hovořit. Ženy eh, také eh, vlastně hodnotí níže stupeň inovací ve svých podnicích. Dívali jsme se ve eh, výzkumu také na eh, příslušné právní předpisy, které by měly mít nějaký vliv na rozdíly eh, v podílu žen a mužů mm, podnikatelů. Tady vidíte tedy klíčové body těch právních předpisů. Týká se to jednak rozšíření eh, dávek v mateřství i na ženy podnikatelky. Důležitá také je směrnice, podle které je třeba zajistit rovné zacházení s ženami a s muži a to platí i pro eh, zboží a služby, včetně bank a finančních služeb. Také vzniklo mnoho pozitivních opatření na podporu rovnosti díky příslušné směrnici. Pak máme směrnici, která zakazuje eh, diskriminaci na základě pohlaví. Podle eh, zjištění samotné komise je velice obtížné rozlišovat mezi přímou a nepřímou diskriminací. A také je obtížné prokázat nepřímou diskriminaci. Eh, usnesení Evropského parlamentu z 16. dubna poznamenalo, že právě některé ženy podnikatelky jsou diskriminovány v případě, že se snaží získat financování, což platí především pro svobodné matky. Eh, my jsme tedy provedli i případovou studii Ty případové studie zahrnují eh, pohovory s ženami podnikatelkami, se zástupci bank, eh, eh, dále také s držiteli vlastně rizikového kapitálu, s různými podnikatelskými organizacemi a řek, provedli jsme čtyři případové studie, byla to studie v České republice, Ženy podnikatelky, s kterými jsme hovořili, a to říkalo mnoho, mnoho respondentek, tak obvykle, když si chtějí půjčit peníze, tak stává se to méně častěji, že si chtějí půjčit peníze a když už si půjčují peníze, tak většinou to jsou nižší částky. A často to bylo dáno tím, že ženy samotné si řekly, že nechtějí si půjčovat moc peněz, chtějí, chtěli zůstat vlastně malým podnikem, nechtěli příliš riskovat. A to samozřejmě zase ty půjčovatele odrazuje, protože pokud si půjčí méně, tak je tam menší potenciál z hlediska investice. Například jsme se dozvěděli, že některé podnikatelky Eh, se domní, některé podnikatelky zjistily, že prostě pro bank, že banky spíše um, obtěžovaly, protože si chtěli půjčit na malé částky, takže uh, vlastně to pro ně byla spíše ztráta času. Ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené uh, často uh, byly přímo diskriminovány, když si žádali o bankovní půjčku. To je pochopitelně těžké ověřit, ale několikrát nám to bylo výslovně sděleno. Řada respondentek řekla, že vlastně tzv. crowdfunding jakožto potenciální zdroj financí by mohl být zajímavý. Je to vlastně možné pro ty ženy, které nemají přístup k běžným zdrojům financování. E, také jsme se dozvěděli, že ženy podnikatelky čelí dalším e, problémům právě v důsledku toho, že e, podnikají, protože vlastně je tam nepřiměřená zátěž péče o děti. A také eh, jsme zjistili, že tyto ženy často mají nižší míru sebehodnocení, sebedůvěry a optimismu, což vlastně souvisí eh, s tím, jak si věří, že uspějí jakožto podnikatelky. Obdobná zjištění byla i v Itálii. Ženy často zakládají podniky v odvětvích, která jsou již tradičně zasvěcena ženám, například zdravotnictví, eh, úklid, eh, salony krásy a podobně. A to především proto, že tedy v těchto odvětvích eh, už je vlastně nakumulovaná zkušenost a znalosti na druhou stranu nejsou tak zajímavé pro potenciální investory. průměrný objem půjčky pro ženy podnikatelky je mnohem nižší než pro ostatní typy podnikatelů, pro muže. A to zase především proto, že ženy si žádají menší částky. Pokud jde o ty kvality, které jsou pro ženy podnikatelky důležité z jejich pohledu, nebo pokud je o to, co je vlastně přilákalo k podnikání, šlo o následující. Za prvé, založit podnik je výzva a nabízí určitou míru sebeuspokojení a tedy získání určitých manažerských dovedností pak umožnilo zakládat také sociální podniky. Pokud je o sladění rodinného a podnikatelského života, tady se ukázalo, že v Itálii je rodina takovým eh, základním uhelným kamenem, který představuje podporu finanční, emocionální a také třeba podporu ve formě péče o děti. Ve Švédsku je situace sociopoliticky velmi odlišná. My jsme hovořili s celou řadou podnikatelů, jeden z nich, jedna z nich měla eh, zkušenost i se snahou získat eh, investory z řad rizikového kapitálu. A ukázalo se, že investoři, kteří jsou často muži nebo převážně muži, se cítí lépe tam, kde jde o typicky mužské vzorce chování a proto také tedy instinktivně více věří mužům, podnikatelům. Také se ukázaly důležité rozdíly mezi eh, těmi eh, sítěmi eh, kontaktů, které měly v podnikatelském světě k dispozici muži a ženy ty podporné sítě mezi ženami měly menší míru vlivu, ženy mají menší přístup k důležitým osobám, které mm, jim mohou zprostředkovat další kontakty, například právě na eh, potenciální kapitálové investory a podobně. A velmi často tedy také ženy musely volit vlastně mezi svými eh, mezi zodpovědnosti, které vyplývají z jejich tradiční role a podnikáním za tím, co eh, muže takovouhle volbu nebo nutnost volby nemají. Ženy také více váhají, eh, než vstoupí, než na sebe vezmou finanční riziko, zvláště pokud by ohrozilo jejich rodiny a partnery. Ve Spojeném království mají ženy potíže se získáním financování ve formě úvěrů, a také tedy méně často o úvěry žádají ve srovnání s muži a pokud už ano, tak žádají o daleko nižší částky. A bojí se v zásadně zadlužit, bojí se, že by to ohrozilo budoucnost jejich podnikání. Ženy mají také tedy menší míru eh, znalostí, pokud je to, jak vlastně funguje eh, podnikání, jak získat investice. Na druhé straně ve Spojeném království je méně překážek v oblasti sociálního podnikání, ale eh, ten trh stále ještě není dost rozvinutý v porovnání s ostatními sektory. Ženy ve Spojeném království velmi často váhaly s tím, nebo tedy nebyly ochotny přiznat, že se vůbec potýkali s nějakými překážkami a právě proto, e, že jsou ženy. A když už se tedy o takových překážkách zmínili, tak jenom v tom kontextu, že se je podařilo překonat. Také panovalo přesvědčení, tedy panuje přesvědčení, že ženy musí být výjimečné k tomu, aby uspěly v podnikání, zatímco u mužů stačí průměr. Abych to tedy shrnula. Jsou tu velké rozdíly mezi muži a ženami, a to tedy také v závislosti na zvoleném odvětví. Přístup k financím je e, základním komponentem, který přispívá ke vzniku těchto změn. Některé ty překážky e, existují už jen proto, že ženy ani tak často například nežádají o úvěry. Ale také je tu tedy e, souvislost mezi nabídkou a poptávkou. Ženy mají pocit, že stejně financování nezískají, proto o ně ani nežádají. Jsou tu také zásadní strukturální problémy. Ženy eh, často podnikají v oborech, které nejsou zrovna zajímavé pro investory, ať už ty rizikové nebo mm, potenciální věřitele. A toho důvodu tedy ženy nebývají vnímány jako, jakožto potenciálně zajímaví klienti. Mají také méně, ženy mají také méně obchodních kontaktů než muži a, a z toho pak plyne menší počet příležitostí. Celá řada respondentek také poukazovala na to, že tedy ty překážky je vlastně obtížné nějak konkretizovat, ale Souvisí to s pocitem, eh, že nejsou, ženy nejsou brány vážně, na schůzích se k ním eh, ostatní chovají trochu jinak, eh, nejsou jim nabízeny stejně výhodné podmínky a podobně. Takže se ukázalo, že, je třeba, že by bylo dobré přicházet se schématy, které by vedly banky k větší ochotě financovat odvětví, ve kterých podnikají a převážně ženy. Samozřejmě tady by ještě bylo dobré provést studie o návratnosti takovéhoto typu investic a je také třeba, aby byly odstraňovány strukturální překážky a diskriminace žen, například ve smyslu mentorských programů, které by umožňovaly eh, ženám se vlastně poučit se vzájemných zkušeností. Ve Švédsku například vznikl takový klub, který založili ženy. Eh, šlo o pokerový klub, kam si každá žena mohla pozvat nějakého významného hosta. A také je třeba eh, větší a hlubší průzkum toho, jak vlastně funguje nepřímá diskriminace žen v převážně mužském podnikatelském prostředí. Děkuji paní McCracken. A nyní pan Moska, který je expertem na politiku pohlaví u Evropského institutu pro rovnost mužů a žen a je zodpovědný za studii o dobrých, o správných postupech co se týče právě podnikatelského ducha u žen. On pracuje na institutu od roku 2011 a byl také zodpovědný za koordinaci politik tohoto institutu. Dobré odpoledne všem. Především chci poděkovat předsednictví i komisi za to, že pozval i náš institut, aby představil svoji práci. Děkuji Erice za tuto iniciativu. A já doufám, že budeme mít ještě i další příležitosti spolupracovat. Děkuji také tlumočníkům dopředu, děkujeme. A jestli dovolíte, tak budu pokračovat v angličtině. Myslím si, že tady tyto dvě studie se vzájemně doplňují, eh, jenom tedy rychlá informace o tom, jak fungujeme my. Eh, naše studie probíhala v rámci práce, eh, kterou nás pověřilo řecké předsednictví. Studie probíhala po dobu sedmých měsíců. My jsme se zabývali sběrem informací o pozitivních případech. Já budu mít nejprve stručnou prezentaci a dám vám k dispozici eh, tedy přístup ke všem zdrojům, ze kterých vycházela naše studie a soustředím se na tři hlavní témata. Eh, první souvisí s takovým hlavním zjištěním celé studie – na závěr přijdu s určitými závěry a doporučeními v této oblasti. Takže, pokud je o ty hlavní uh, úspěchy, je třeba říci, že ta, uh, ta studie už je více než rok stará, dokončena byla v květnu 2014 a nám šlo o podpoření, podporu budování kapacit a posilování povědomí o tom, jak důležité jsou ženy podnikatelky a jejich působení na trhu práce. Naše práce byla velmi intenzivní a prezentace těchto výsledků byla tedy široce rozšířena. Měli jsme možnost představit naše výsledky eh, na celé řadě různých setkání, například na půdě komise. Eh, na půdě eh, ředitelství pro podnikání Také jsme se účastnili, tam měli jsme prezentaci eh, v rámci iniciativy zvané Týden pro malé a střední podniky a také tedy jsme se účastnili celé řady setkání na národní úrovni, ať už například v Chorvatsku v nedávné době, eh, ale také v Litvě. V Rize proběhla mezinárodní konference na téma Eh, posílení ekonomické eh, moci žen a ve Španělsku jsme, jsme hovořili u příležitosti Mezinárodního dne žen podnikatelek. Setkali jsme se tedy s celou řadou eh, reprezentantů tohoto odvětví a představili jsme také celou řadu potenciálních řešení. Pokud je o použitou metodiku, my netvrdíme, že to, co tady teď prosazujeme, jsou ty nejlepší možné příklady z celé Evropy. Ani netvrdíme, že se nám podařilo zmapovat všechny nejlepší postupy, ale říkáme, že to, co se nám povedlo zjistit, v průběhu studie ukazuje, že tedy z těch příkladů se lze poučit. A to je důležité. protože my tedy můžeme srovnávat výchozí situaci s tím, co se podařilo dosáhnout. A za třetí, přišli jsme takovým novým příspěvkem k diskuzi. Představili jsme určité příklady toho, co se osvědčilo v členských státech a konkrétně tedy jsme eh, přišli s tím, že důležitý je práce na konkrétních projektech, budování sítí sociálních kontaktů a konečně také tedy, lep, tedy otvírání eh, přístupu k financování. musím říct, že tedy ta prezentace je velice obsáhlá, takže pro mě je obtížné vybrat, o čem hovořit. Ale jaké jsou tedy ty hlavní výzvy, kterým čelíme? Vaše prezentace hovoří tedy o celé řadě překážek, které nám brání tedy eh, začít podnikat. My jsme zmínili čtyři. Za prvé, jak důležité je tedy mapovat zkušenosti. My víme, že v některých členských státech, v některých regionech Už k tomu dochází, ale bylo by dobré mít tedy eh, takový takový společný rámec pro regiony, pro eh, výměnu informací mezi těmito regiony, mezi členskými státy. To je také důležité proto, abychom zjistili, jak vlastně efektivní jsou ty politiky, které prosazujeme. Je také třeba systematicky sbírat data. De, data tedy tříděná podle pohlaví. Je tady potřeba pochopit, v čem přesně v tomto ohledu spočívají rozdíly mezi muži a ženami a jak se to odráží v politikách, které je pak třeba přijmout. A také je důležité přijít s určitou strategií pro monitorování a hodnocení vývoje, abychom pochopili, jaký je dopad těchto politik a jaký dopad na jejich úspěšnost mají investice. Já si myslím, že je důležité přijít s opravdu důraznou koncepcí, ve chvíli, kdy se hovoří o tom, že je třeba věnovat prostředky na prosazování rovnosti pohlaví, nestačí mluvit jenom o nákladech a potenciálních investicích, protože tam, kde se eh, kde byly provedeny důkladnější analýzy, se ukázalo, že tedy podnikání žen je vždycky přínosné pro společnost. A to vysílá velice důležitý signál pro podporu evropských politik v tomto ohledu. Dalším problémem je eh, trvalá udržitelnost těchto politik. Velmi často nebo občas podpora podnikání končí u prostředků, které jsou věnovány na rozjezd podnikání. Ale to je jenom první krok na dlouhé cestě a proto je důležité, aby existovaly podpůrné služby a struktury. aby eh, tedy eh, ženy měly možnost eh, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a tedy jejich podniky měly šanci dozrát do stádia, kdy už budou plně soběstačné. Z toho, co jsme viděli, z toho vzorku, jsme zjistili určité společné rysy. Například mám, existuje na Kypru a, družstevní spořitelna, kterou za, za, založili ženy a v Irsku existuje iniciativa zaměřená přímo na ženy podnikatelky A vždycky se ukázalo, že tady takové investice do ženského podnikání jsou vlastně přínosné pro širší společnost a tím pádem i pro muže, takže vlastně není dobré omezovat tuto problematiku pouze na ženy a podnikatelky. Takže dovolte několik závěrů, aby ještě zbyl prostor na otázky a odpovědi. Já tady odcituji určitá čísla. Ten proces konzultací s zainteresovanými aktéry, kteří jsou združeni v, na nějakých tedy podnikatelských sítích, na půdě nevládních organizací a tak dále. Tady tato data ukázala, a tím možná tedy říkám něco ožahavého. Ukázala, že tedy ženy podnikatelky, to je tedy celá škála různých typů podnikání. A každý ten specifický tedy typ podnikání má své specifické potřeby a tak dále. A to je všechno třeba zohlednit, chceme-li být efektivní a konzistentní. Takže první bod těch závěrů ukazuje, že tedy evropské fondy tady mohou hrát strategickou úlohu. Pokud byly prostředky z evropských fondů vynaloženy na podporu podnikání a zaměstnanosti, ukázalo se, že, se, že tedy tyto pak přispívají k hospodářskému a sociálnímu růstu. Podnikání žen také přispívá k dalšímu pokroku a tady je důležité, aby docházelo ke sdílení zkušeností, k mentorování. Vy jste hovořili o ambicích sítě, se mohou stát také takovou platformu, která umožní naplnit osobní ambice a umožní další růst. Zmínil jste tu také Pekingskou úmluvu z roku 95. A já myslím, že pozitivní přístup k celé věci tedy pomůže odstranit mezery a nerovnosti, které stále existují. My jsme hovořili například o zastoupení žen ve správních orgánech podniků kotovaných na burze. A tady je asi prostor pro zavádění určitých kvót a dalších posilujících opatření. Naší studie vyplnulo, že mají své místo. Co je také zajímavé, je tady to, co jsme v rámci naší studie nazvali přístup na bázi hnutí, kdy se daří mobilizovat nejenom ty tedy tradiční zainteresované aktéry, jako jsou například média, bankovní sektor a podobně. Ale v rámci hnutí se daří mobilizovat zdroje i na úrovni určitého společenství, protože tady konec konců panuje daleko větší pochopení eh, těch specifických potřeb. A daří se také odstranit některé překážky, které představují problém. Vy jste také zmiňovali to, že existují určité předsudky nebo stereotypní představy, které brání tomu, aby eh, ženy, nebo tedy, aby mm, investoři byli ochotni investovat do podniků zakládaných ženami. A e, tady tedy navazuji na to, co už řekla předřečnice, totiž je velice důležitá úloha vzdělání a odborné přípravy. To je velmi důležité. Je důležité rozvíjet talent, nabízet určité podpůrné služby a vlastně tedy tím, jak si posilovat zaměstnatelnost žen. A to i tedy mimo ta tradičně ženská odvětví. A konečně je do odborné přípravy a vzdělání je třeba investovat už v raném stádiu. To je naprosto zásadní, protože i z těch důkazů, které máme, vyplývá, že podnikatelský duch nejenom umožňuje ženám zakládat podniky, ale také umožňuje bojovat s chudobou protože eh, pokud tedy ženy nebudou moci vlastně financovat své vlastní životy, povede to eh, k větší zátěži pro naše systémy sociálního zabezpečení a také je důležité rozvíjet podnikatelského ducha, tak aby ženy tedy vůbec byly ochotné začít podnikat. Já myslím, že být zaměstnán je vůbec nejlepší způsob, jak bojovat i s dalšími nežádoucími jevy. Já tady jsem připraven se s vámi podělit o všechny informace, o tedy těch osvědčených postupech, které jsme nazbírali a samozřejmě mě bude potěšením vám nabídnout i další informace. A děkuji ještě jednou tlumočníkům, říká pan profesor. Děkuji doktoru Moskovi za představení této studie. Děkuji vlastně oběma řečníkům. To bylo téma a tedy velmi důležité nejenom pro Evropský parlament, ale vůbec pro všechny. My se totiž neustále potýkáme s tímto tématem. Já jsem zpravodajkou v této věci, nejenom tedy místo předsedkyní tohoto výboru, a proto tedy mohu ocenit důležitost vašeho příspěvku. Téma je velice složité, vy jste se ho tedy ujali široce pojatým způsobem. Bohužel ta debata nemohla být tak bohatá, jak jsme původně plánovali. Někteří kolegové měli problémy eh, sem přicestovat, ale debata bude pokračovat 15. října a já se těším, že bude opět intenzivní. je důležité, abychom dospěli tedy k určitému konkrétnímu výsledku. Je to důležité pro ženy podnikatelky i pro celou Evropu, takže já vám děkuji za vaši práci. A vy jste tedy nazbírali celou řadu poznatků nejenom z literatury, ale také tedy z konkrétního výzkumu. A já tedy na závěr přidám určitá čísla. V roce 2012 bylo z celkového počtu podnikatelů v Evropě jenom 29% žen a to by se tedy mělo zlepšit. Důležité ale také je, zmapovat situaci, vy jste tedy přišli s určitými konkrétními daty, A sami jste tedy hovořili o tom, že tu existuje určitý stereotypní, odlišný přístup k mužům a ženám. A že tedy ženy jsou vnímány spíše jsou činné spíše v těch tradičních odvětvích, jako je zdravotnictví, péče, školství a a tak dále, zatímco muži například eh, tradičně pracují v odvětví informatiky a podobně. Proto je také důležité, aby tedy Evropská komise a vůbec celá eh, Evropa se sjednotila na tom, že je třeba dát ženám více prostoru i v jiných oblastech. Samozřejmě souvisí to s tím, eh, zdali je vůbec možné získat prostředky na za, eh, eh, začátek podnikání, to, je, to souvisí s problematikou mikrofinancování, takže celá tahle debata je teprve začátkem. A my doufáme, že se z ní podaří a vyvodit konkrétní závěry pro praxi. Švédská ministrině tedy správně řekla, že existují evropské země, které tedy jsou v tomto ohledu dál než ostatní. V Itálii například je celá řada eh, překážek a problémů. Málo se hovoří o problematice rovnosti pohlaví. V Itálii ani neexistuje post ministra pro rovnost pohlaví. Přitom tedy ta rovnost pohlaví je velmi důležitá ve všech oblastech politiky. Není to tedy téma jen pro ženy. Je třeba tedy eh, tato tvrzení popřít konkrétními údaji. Eh, a to už tady nehovořím jako jakožto předsed, místo předsedkyně tohoto výboru, ale konkrétně jako tedy europoslankyně a chci vám poděkovat za veškeré vaše snahy v této oblasti. Musím se také omluvit i jménem kolegů, kteří to prostě dnes nestihli. Nebojte se, toto téma je pro nás tedy i nadále velmi důležité. Děkuji mnohokrát, děkuji za ty fascinující přednášky. Bylo tam mnoho neočekávaných informací a závěrů. Já, já často pracuji s obětmi násilí na ženy, ženách, takže chtěla jsem se zeptat, jak fungují tyto školicí programy, to mentorství eh, pro ženy podnikatelky, jak to lze třeba využít jako prostředek pomoci eh, obětem domácího násilí, eh, prostituce, protože víte, že to jsou obvykle dlouhodobé procesy, protože to násilí často trvalo dlouho, eh, ten, ta žena byla dlouho utiskována, ztratila veškeré sebevědomí a sebeúctu a myslím tedy, že nejlepším způsobem je Eh, spojit tyto školicí programy pro budoucí podnikatelky třeba i s dalšími službami určenými oběťmi násilí. Eh, máte třeba nějaký, eh, nějaké zkušenosti nebo doklady z výzkumu, nebo máte už nějaké takové programy, které by ukazovaly, jak lze podnikatelská školení kombinovat s jinými službami poskytovanými Eh, obětem násilí, ať už se jedná třeba o nějakou právní podporu, sociální práci, psychologickou pomoc. Zda takovéto komplexní služby někde v Evropě existují a jak bychom se o nich mohli více dozvědět. A ještě k tomu, co dodává naše paní e, předsedkyně. Mělo by tady být 37 poslanců a jsme tady dvě, respektive tři s paní předsedkyní. Moje komunistická kolegyně eh, řekla, že eh, tedy krajní levice a rasisté na tohle schůze nechodí a já bych teda eh, všem těm davům mužů a žen, kteří nás poslouchají na internetu, chtěla říci, aby se nebáli, protože sice 95, zřejmě to znamená, že 95 až nebo 97 členů tohoto výboru jsou rasisté a zástupci krajní levice. Děkuji. Ti rifiuto di risponderle. No, eccolo, no, scherzo. Eh, lei non mi conosce, sono una persona molto ironica. Eh, allora, eh... Já chci být trošku ironická, nevím, jestli na to mám úplně odpovídat, ale dám slovo oběma expertům, aby nám udělali poslední komentář. Protože vy jste v podstatě řekli všechno, bylo to naprosto jasné, já nevím, jestli máte chuť ještě něco dodat nebo odpovědět na to, co říkala paní kolegyně Morvaj. Ne, pokud ne, tak prosím, máte slovo, pane kolego. Thanks for your question, first of all. Děkuji za otázku. Budu tady reagovat jenom na první část vašeho prohlášení. Ano, máme takové zkušenosti s propojením eh, této problematiky podpory podnikání eh, s prací s konkrétními cílovými skupinami žen. My jsme schromáždili 12 příkladů. Eh, je tady příklad Goldrausch, nevím, jestli tady je někdo z přítomných z nás z Německa, a je to vlastně podpora žen při mikrofinancování. Jsou to obvykle velice malé projekty, například tento projekt je zacílen na ženy s migrantským pozadím, ženy, které trpěly násilím, stály na okraji společnosti a vlastně to, ten, ten neúspěch vlastně těch žen, které si takto vzali úvěr, byl jenom asi dvouprocentní a přispělo to i k zlepšování sebedůvěry žen. Takže cílem tady nebylo jenom zřízení eh, podniku, ale eh, šlo vlastně i o posílení eh, sebedůvěry. Vzniklo celkem 17 podniků a bylo to s výdají 240 tisíc eur jak říkám, bylo to také cíleno na boj s chudobou, eh, s marginalizací a na podporu eh, s začlenování do společnosti. Paní předsedkyně tady eh, zmínila některé tradiční oblasti ženského podnikání. Máme také takové příklady. Jak jsem říkal, tady to bylo 240 tisíc eur na 17 podniků. Další příklad ze Spojeného království. Za pět let šest nových podniků bylo financováno 8 miliardami liber. 8 miliony liber, pardon. Eh, bylo to v oblasti rozvoje softwaru, v chemickém průmyslu. Eh, to samozřejmě eh, potom znamená jiný typ podnikání ale abych se ještě vrátil k té vaší otázce, ano, určitě jsou cesty, jak propojit eh, ty služby tak, abychom otvírali nejen ekonomické příležitosti, ale i příležitosti sociální a příležitosti pro začlenění do společnosti. Benissimo, io vi ringrazio ancora, vi auguro buon lavoro. Takže děkuji opravdu mnohokrát a přeju příjemné, úspěšné pokračování a vrátíme se sem s vámi při dalším studii. Zdravím všechny přítomné, sejdeme se zítra, dnes končíme, máme koordinátory ráno, v 10 hodin tady my začínáme a začínáme hlasováním. Hezký večer.